a ujistit vás, že všechny vaše připomínky budou řádně zohledněny. Děkuji vám. A máme tu jeden návrh usnesení na zakončení této debaty, která je uzavřená hlasování 11.30 ve středu. Všem vám velice děkuji a posouváme se dál k jednominutovým projevům. A jako první to bude paní Petra, eh, Petra Neves. Děkuji, pane předsedo. 17. února ne vlastně, oblast Villa de Conde zastě, postihlo tornádo, které způsobilo eh, velice závažné škody. A vlastně bude to vyžadovat měsíce a měsíce práce Zemědělci například musí znovu všechno vyset a bude to trvat celé měsíce a měsíce, než budou moci prodávat své výrobky. To též platí pro zahradnictví, která také byla eh, skutečně zdevastována. 4 miliony eur toto stálo a vlastně dosud bez pomoci úřadu. Takže je to skutečně region, kde zemědělství a zahradnictví hraje obrovskou úlohu. 12 tisíc rodin je bez příjmu. 10 tisíc pracovních míst bylo zničeno. Takže tyto klimatické eh, pohromy vlastně se stále častěji bohužel odehrávají a ty škody jsou opravdu závažné, v podstatě eh, poškodí, zničí to veškerou hospodářskou činnost v tom regionu, tak bych chtěla požádat, aby Evropská unie popřemýšlela o tom, abychom mohli zaručit všem zemědělcům alespoň určité minimum z fondu Solidarity a protože je to nezbytné, pokud chceme, aby oběti eh, tady těchto přírodních katastrof mimořádně závažných dokázali tomu čelit a myslím si, že skutečně by se měl využít Fond Solidarity na toto. Děkuji vám. Jenom jestli mohu. Prosím vás, když si vezmete slovo, hovoříte déle, než eh, máte hovořit a také mluvíte rychle a to pak komplikuje eh, život Tlumočníkům možná byste mohla trošku zhustit, zhutnit eh, tu, ty, ty své připomínky. A následuje paní Smolková o, o převodu financí na dopravu. Děkuji vám. Minulý týden místo předseda vlády Slovenské republiky Jan Figel, bývalý komisař hovořil eh, v Bruselu o tom, aby se finanční prostředky z operačních programů eh, informatizace společnosti věda a výzkum, vzdělávání a inkluze celkem 350 milionů eur, aby se přesunuli do operačního programu doprava. I výstavba dálnic je potřebná, ale tak, jako jsme schválili strategii 2020 a zvláště nyní v době krize, je třeba si uvědomit, že odstraňování bariér růstu eh, zaměstnanosti, nebezpečí eh, sociálních rizik a prostředky na vědu a výzkum, to, jsou, to je první předpoklad růstu ekonomik. A na přesun finančních prostředků je potřeba, k tomu je potřeba souhlas všech komisařů. A já chci vyjádřit přesvědčení, spolu se slovenskými pedagogy, vědci a dalšími občany Slovenska, kteří neschvalují tento přesun finančních prostředků, že jednotliví komisaři budou hájit zaměstnanost vědu a výzkum, a 350 milionů eur může mít nesmírný přínos a v dopravě by to bylo sice užitečné, ale pouze 11 kilo, bylo by to pouze 11 kilometrů dálnic. Děkuji. Mr. Děkuji. Pan Tremosaj Barcels, máte slovo. Vážení kolegové, minulý měsíc katalánská veřejná televize TV3 byla vlastně, eh, bylo přerušeno její, ukončeno její vysílání v oblasti Valencie. A to není v souladu s evropskými směrnici o jazykové růz, různorodosti, je to konci rozporu se španělskou ústavou ústavou. Uzavření katalánské televize je také narušení eh, kulturního bratrství, které spojuje Katalánsko a oblast Valencie díky společnému jazyku. Regionální valencijská vláda nyní chce ukládat eh, pokutu místním kulturním združením, eh, které vlastně před 20 lety instalovalo vysílače. Chci také upozornit, že legislativní iniciativa ve prospěch vysílačů katalánské televize už byla předložena do španělského parlamentu. Tuto iniciativu podepsalo více než 600 tisíc občanů. A mm, španělská vláda by k tomu tedy měla přihlédnout, ale bohužel zatím se s tím nic neděje. Děkuji a nyní pan Tremopoulos má slovo. Děkuji. Mm. Evropská komise a mechanismus podpory nedávno oznámili závazek velkých prostředků z prodeje e, veřejného majetku až do roku 2015. A e, z prohlášení zástupce komise vyplývá, že celá ta záležitost z hlediska řecké ekonomiky je opravdu o odprodeji veřejného eh, majetku, jenže ne, veš, ne veškerý veřejný majetek je stejný. Existují některé budovy, které neslouží veřejnému účelu, ale pak máme také pozemky, které jsou důležité i z hlediska například životního prostředí, a nebo třeba bývalé atenské letiště, které, z kterého se mají stát parky v městském prostředí a nám opravdu parky v Aténách chybí. Máme velmi omezené množství zeleně na hlavu. A tato transformace letiště by mohla ulevit této situaci. A když je obětujeme, tak tím obětujeme i environmentální funkce, Eh, tohoto majetku a těchto pozemků a to eh, je v rozporu s udržitelným rozvojem a podkopává to možnost udržitelných měst do budoucna. Děkuji, pane kolego, a nyní má slovo pan Migalsky. Děkuji bardzo, pane předsedající, šanovní páni. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, je já lituji, že pan Macmillan Scott předal předsednictví, protože jsem chtěl vyjádřit určitý požadavek. Má na starosti lidská práva, zabývá se jimi, tak jsem chtěl využít příležitosti a pohovořit o tom co se týká situace v Bělorusku 19. prosince, tak jsme vlastně Viděli jsme, že vlastně všichni proti kandidáti pana Lukašenka v podstatě byli zatčeni. A nedávno jeden z těchto eh, lidí byl tedy propuštěn z vězení, pan Michalevič, a podle něj on říkal, že byl mučen tedy, že to skutečně bylo velmi závažné mučení a domnívám se, že v, od, s ohledem na naše usnesení eh, v, tohoto, v tomto týdnu bych chtěl se obrátit na vlastně celé schromáždění v tomto hemicyklu, včetně pana Macmillana Scotta, aby eh, semchom vlastně zastavili tyto praktiky. Děkuji. Pan Macmillan Scott vás poslouchal ze sálu. Samozřejmě nás všechny velice zajímá otázka lidských práv. Vy jste hovořil o mučení a já vás mohu ujistit, že právě já, kterému trhly nechty na prstech, také mám veliký zájem eh, o řešení otázek mučení eh, a rozhodně je to téma, které nebereme na lehkou váhu. Nyní pan Portas. Obrigado, prezident. Děkuji, pane předsedo. Na začátku letošního roku to vypadalo jako nový svět. Vypadalo, že se blíží nový svět, v kterém když musíte uspět, tak musíte studovat. A pak se eh, z této písně stala jakási hymna v mé zemi. Prostřednictvím Facebooku zorganizovali mladí eh, lidé protest proti nezaměstnanosti, proti prekární práci, eh, proti ehm, těm, kdo jsou zaměstnáni jenom částečně. Proti této situaci, kdy lidé nejdřív musí studovat a pak skoro musí platit tedy, aby mohli pracovat a pak musí přežít na pár set eurech měsíčně. Tato kampaň eh, byla, se setkala s velmi širokou podporou. Je dobré, že lidé již nezůstávají eh, potichu a ohledně této situace je to generace těch, kteří už to nemohou vydržet a mají pravdu. Kolega. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Salafra, Salavrakos. Děkuji vám, pane předsedající. Já budu hovořit o Libii o událostech, k nimž nyní v Libii dochází. Je to mnohem krvavější než v Egyptu a v Tunisku. Lidé povstali proti despotickému režimu, bojují proti režimu, který celé dlouhé roky eh, v podstatě bránil eh, spravedlnosti i sociální spravedlnosti a EU by se o tuto oblast měla zajímat. V Libii totiž působí celá řada evropských firm, britských, eh, italských, francouzských. A Libie je třetím největším producentem ropy v Africe. Tato nestabilita samozřejmě už působí otřesy na trzích, ovlivňuje ceny ropy a Evropa by tedy měla věnovat velkou pozornost jednak vlnám přistěhovalců, kteří přicházejí nejen z Libie, ale z celé severní Afriky, ale také by měla věnovat pozornost těm otřesům a vlivům, které to může mít na rozpočet. A rozpočty už byly postiženy hospodářskou krizí. Je třeba skutečně přijmout opatření i v Evropě. Měli bychom vytvářet pracovní místa a vyhlídky pro mladé lidi protože my jsme vlastně v těchto zemích viděli, že mladí lidé v arabských zemích nemají žádnou naději a měli bychom si přát, aby se to nestalo i v Evropě. Děkuji a nyní má slovo pan Vadim Tudor. Děkuji dámy a pánové. Před několika dny vládnoucí strana v Rumunsku přijela rozhodnutí o e, eutanázii, tedy uspání e, z těch divokých psů. Prosím, oslovte členy liberální demokratické strany v Rumunsku, ať se nepotřísní zvířecí krví, protože Ježíš říkal, že chce slitování a ne oběti. A já eh, chci vyzvat všechny kolegy, kteří mají psy, všichni, kdo máte psy, milujete své psy. A eh, z Rumunsko se vrací zpátky do temné doby k barbarství nyní jsou takto popravováni psy, ale pak to jednou budou lidé. Také je to skvělá práce pro mafii. Prosím, ať se z Rumunska nestane eh, Uganda Idi Amina. Existují humánnější přístupy, humánnější způsoby eh, a nikdy jsme zabíjením nic nevyřešili. Děkuji vám. Nyní má slovo doktorka Teo Charus. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Nedávno jsme všichni sledovali události v severní Africe. Neměli bychom ale zapomínat ani na kyperské Turky na okupovaném Kypru. To je také velice důležitá věc. je třeba skutečně naslouchat jejich hlasu, hlasu kyperských Turků. Turecká okupace vyvolala ekonomickou rovnováhu na ostrově, kdy vlastně tito kolonizátoři vytlačují původní obyvatele a také tam vlastně prosazují islám. Eh, staví se tam mnoho mešit, a pan Erdogan vlastně podporuje tuto situaci na severním, eh, v severní části Kypru. Měli bychom skutečně odmítnout takovéto plány. Musíme opravdu naslouchat i tomu, co se děje v této oblasti. Děkuji vám, paní kolegyně. Pana Janě se nevidím v sále takže dáme slovo panu Piriolovi. No, Děkuji. Pane předsedo, pokud jde o situaci ohledně eh, lovu tuňáka ve Středomoří, tak to je zdrojem výrazné krize. Italská vláda teprve teď připustila kvóty pro profesi, profesionální plavidla, eh, nejenom pro rekreační rybolov. Ale v podstatě to pouze postihuje ty rybáře, kteří jsou teď již výrazně postiženi krizí. A já chci jenom připomenout, že to má negativní dopady i z hlediska jiných rybolovných oblastí. A vzhledem k tomu, že tu dnes máme paní komisařku, já doufám, že dojde k obnovení rybolovu znovu v těch oblastech, které byly tak výrazně postiženy, zvláště v Kalabrii, a že dojde k revizi v roce 2012. Alfano. Děkuji, slovo má paní Alfano. Grazie, presidente. Děkuji. Já se domnívám, že to, co se odehrálo na středním východě, že kvůli, díky tomu evropské instituce pochopili, že to souvisí se základními právy. Je určitá iniciativa majority v italské vládě, jsou tam procesy, které se odehrávají týkající se eh, zneužívání nezletilých a my vlastně požadujeme soud, aby se vyjádřil v tom smyslu, jaké soudy, jaká Jurisdikce se tímto může zabývat. Nesmíme nadále zanedbávat toto porušování lidské důstojnosti. Eh, kdy, kdy Berlusconi je v tomto skutečně šampionem. A vlastně Berlusconi útočí na soudy a na a ministr přijede do Štrasburku, aby obhajoval uh, spravedlnost, ale neměl ani ch- nenašel si ani chvilku na to, aby přišel do Evropského parlamentu. Takže Italové požadují větší spravedlnost. Děkuji. Děkuji. Vy jste také hovořila velice rychle, takže tlumočníci s tím měli trochu problém, ale mně se nepodařilo paní kolegyně nějak zpomalit, protože opravdu se do toho velice tedy ponořila do toho tématu. Nechtěla jsem ji uprostřed přerušit, ale prosím, mluvte příště trochu pomaleji. Nyní pan Vlasák.

pane předsedající Sociální důsledky krize se, zvyšují finanční odvětví, velké finanční skupiny nadále kumulují obrovské zisky a vlastně mobilizují veřejné stroje. Takže je zde otázka, která vyvstává, dokdy hlavní představitelé Evropské unie ještě budou k tomuto mlčky souhlasit. Takže já bych chtěl pohovořit o pak dohodě o konkurenceschopnosti, do, pře, nedodržují se tam e, sociální práva, zvyšování důchodového věku, zvyšují se nejistá zaměstnání, boj pracujících je intenzivnější všude v Evropě a domnívám se, že naše civilizace vlastně dělá krok zpět a to není nebezpečné nevyhnutelné, bylo by možné řešit to jinak. Takže si znovu myslím, že je potřeba povzbudit eh, skutečně odvahu těch pracujících, kteří manifestují, stávkují. Máme zde například na 19. naplánovanou akci v Portugalsku a máme důvěru v budoucnost. Děkuji, paní Vertman. Děkuji. Pane předsedo, drazí kolegové, životní podmínky Eh, obyvatel Kypru na severu v Kypru, tam, kde je to okupováno eh, tureckou armádou, jsou nesnesitelné tyto podmínky. Dochází tam k porušování lidských práv. Turecko eh, převádí populaci do této části Kypru a tudíž to tam vede k demografickým změnám. A kyperští, turečtí kypřané jsou již menšinou ve své vlastní zemi. A e, k jedné z těchto akcí došlo v uplynulých týdnech. Došlo k ponižování, kdy došlo také ke změně velvyslance a místo toho je tam guvernér. Já vás žádám, abyste přijal příslušné kroky předtím, než ztratíme část evropského území ve prospěch Turecka. A pan Elči by měl mít možnost být bezpečně ve své zemi. Děkuji. My předáme panu předsedovi Buskovi vaši žádost a nyní má slovo pan Kumucakos. Děkuji. Pane předsedo, paní komisařko, Moody's znovu snížili rating eh, řecké ekonomiky před chvílí. A opoziční, my jsme z opoziční strany v Řecku. A my jsme kritizovali ekonomickou politiku naší vlády, ale tento downgrade eh, je, toto snížení toho eh, hodnocení je skutečně nelogické. Je to eh, jeden den před klíčovým, je to před klíčovým dnem vyjednáváním 11. a 25. března, kdy budou summity a kdy se mají přijmout důležitá rozhodnutí. A Řecko není jediné, které tím trpí těmito rozhodnutími ratingových agentur. Jenom to ukazuje, jak tento systém nefunguje. A dovolte mi ještě hovořit o těch březnových samitech. Ty jsou opravdu stěžení pro eurozónu a celou Evropskou unii. Selhání v tomto případě by vedlo k výrazným, významným problémům. Trhy by selhaly. Musíme být úspěšní a nemáme času na zbyt. Děkuji. A nyní má slovo pan Johan Enchu. Mulțumesc, domnule președinte. La sesizarea coaliției ONG... Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych se zmínil o otázce strukturálních fondů. V Rumunsku tyto strukturální fondy jsou velice špatně zpravovány, zejména pokud jde o operační program lidské zdroje. Rumunská vláda a předseda této vlády se zavázali, že zlepší absorpci těchto fondů. Bohužel, ale výsledky jsou zcela nulové. kapacita pro řízení strukturálních fondů v podstatě vůbec příjemcům nijak nepomáhá, ale naopak jim hází klacky pod nohy. Existuje celá řada nesrovnalostí a prodlení v platbách, Eh, přidělování finančních prostředků je zcela netransparentní a já bych tedy chtěl vyzvat Evropskou komisi, aby zasáhla a aby zkontrolovala činnost agentur, které spravují eh, tyto evropské fondy v Rumunsku. Pouze zásah zvnější může tyto nekalé praktiky zastavit. Eh, to jsou praktiky, k nímž dochází na všech úrovních ze strany stávající politické garnitury. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo pan Gallagher. Děkuji vám, pane předsedo. Mezinárodní von Firsku hrál významnou roli. Hrál roli v roce 1986. Tento fond zajistil 836 milionů na celou řadu různých projektů, jak v Severním Jirsku, eh, tak jinde a podporuje nadále projekty v ekonomicky znevýhodněných regionech a minulý týden alokoval 9,8 milionů na podporu vzdělávání a e, komunitárních iniciativ v Severním Irsku, v Nonegolu, e, Maligent a Sligel v těchto oblastech ale teď se vznáší otazník nad jeho budoucností, protože eh, eh, sněmovna zástupců nyní schválila snížení, eh, snížení rozpočtu a já chci, aby se nadneslo ve Washingtonu tato záležitost při jednáních, aby byla dána najevo podpora rozšíření činnosti fondu. A pokud jde o irské, irskou a britskou vládu, tak eh, nemělo by být bráněno, aby vláda Spojeného království a Irska nadále zajišťovala financování alespoň omezeným a zacíleným způsobem. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan Čarnecky. Pane předsedo, šановní Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, minulou neděli eh, v, Lit, v, Lit, v Litvě probíhaly eh, místní volby. Zástupce polské menšiny nebo zástupce polské menšiny skutečně dosáhli velkého úspěchu a to i přes pravidelnou diskriminaci, ke které v Litvě již mnoho let dochází. Bohužel nedokázali získat zpět pozemky konfiskované před 50 lety sovětskými úřady, ale jejich možnosti školství, vzdělávání v polském jazyce jsou také velice omezené. Ti, kteří nejsou tedy eh, Poláci, tak vlastně jména Polska jsou překroucena, jsou eh, úřady a zkomolena a je vlastně zakázáno, aby, eh, v Pol, aby byl aby názvy ulic byly také uváděny v polském jazyce, anebo třeba mm, názvy v té oblasti, kde žije polská menšina. Děkuji a slovo má pan Willy Meyer. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, paní Damanaky. Já bych chtěla říci, že naše frakce je proti rozhodnutí eh, rady, jimž se o rok prodloužila dohoda o rybolovu s Marokem na návrh komise. My jsme proti tomu, protože součástí této dohody jsou nadále vody západní Sahary. Jak asi víte, je to stále ještě část Afriky, eh, která trpí eh, kolonizací. To jsou vody, které Mar- Maroku nepatří a Evropská unie tedy tyto vody západní Sahary neměla do dohody zahrnout. Rozhodnutí mezinárodních soudů to potvrzují a platné mezinárodní právo také potvrdilo, že tyto vody Maroku nepatří. Poslanci už vyjádřili určité výhrady, protože vlastně prospěch z této dohody obyvatelé západní Sahary vůbec nemají. A my jsme tedy rozhodně proti tomuto rozhodnutí. Dámy a pánové, musíme být velice opatrní. Vzpomeňme si na zkušenosti Egypta, Tuniska a Libie. Evropa by měla být opravdu mnohem důslednější, pokud je o dodržování mezinárodního práva. Děkuji. A nyní má slovo pan Teixeira. Děkuji, pane předsedo. Evropský parlament bude se muset vyjádřit k e, revizi nařízení o e, těch nejvzdálenějších ultraperiferních oblastech. Jde skutečně o to, abychom eh, přizpůsobili situaci novým ustanovením Lisabonské smlouvy. Jde také o to, aby eh, byly, ty mechanismy flexibilnější. Lisabonská smlouva zdůrazňuje význam těch ultraperiferních oblastí a z tohoto důvodu musíme vlastně aktualizovat eh, současné mechanismy. To se týká také toho obsahu Týká se to zejména, jsou tam určité překážky, které vlastně se týkají zpracovaných, transformovaných výrobků, eh, zejména tedy agroalimentárního eh, odvětví právě v té zemi, kde hraje toto odvětví důležitou úlohu. Týká se to také mléka a vína, takže myslím si, že pokud chceme zaručit harmonický vývoj těm ultraperiferním eh, oblastem, tak skutečně musíme revidovat příslušné nařízení. Děkuji, pan Děkuji. Já jsem vám chtěl říct všechno o posledním vývoji týkající se evropského zatýkacího rozkazu. Mnoho lidí, lidí bylo vydáno bez skutečných důkazů proti nim a soudy jsou bezmocné při zvažování e, důkazů a nemohou zabránit neoprávněnému vydávání. A eh, pan Miguel Anjero Mazoso čelí vydání do Španělska. Ne kvůli zločinu, který by měl spáchat, ale protože má být podroben vyšetřování ohledně nějakého zločinu, který by možná mohl eh, eh chtít eh, provést v budoucnosti jeho život má být nyní zničen jenom na základě své vole nějakého soudce, který vyšetřuje zločin, k němuž nedošlo. Pokud o tom máte pochybnosti, tak vám rád dodám informace o tomto případu. Kdy tento parlament, kdy tato sněmovna bude hovořit o nespravedlnosti, které, která se děje ve, jmě, ve jménu Evropského zatýkacího rozkazu? Děkuji. Nyní má slovo pan Kukan. Děkuji, pan předseda Děkuji, pane předsedo. Evropská unie musí co nejdříve zaujmout zásadní stanovisko vůči Bělorusku. Není možné komunikovat s režimem, kde jsou političtí vězni a kde se nemůže svobodně projevovat občanská společnost a svobodná média. Situace po volbách ukázala, že Lukašenkova síla není bez hranic. Evropská unie by toho měla využít a pomoci té zemi, aby se dostala spod jeho autoritativního režimu. Specifická je také odpovědnost postkomunistických zemí na základě zkušeností s režimy, které jsou podobné běloruskému režimu. Naše postoje proto musí být zásadní a založené na hodnotách. EU musí také přistoupit k izolaci lidí, kteří jsou zodpovědní za falšování voleb, zastavení kontaktu s vysoce postavenými funkcionáři režimu a zmrazit jejich aktiva. Na druhé straně je potřeba rozšířit okruh přátel, kteří upřednostňují stejné hodnoty a zásady, jako jsou běžné v EU. Je nutné, abychom co nejdříve nabídli alternativu k současnému vývoji, vycházející z toho, že země s autoritativním režimem nemá v Evropě budoucnost. Děkuji. Gracias, señor Kukan. Děkuji, pane Kukane. A nyní má slovo paní Le Mm, děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, ráda bych pohovořila o paktu o, o dohodě o kom, konkurenceschopnosti před summitem eurozóny 11. března, tak mi zdá důležité potvrdit, že samotná myšlenka dohody o konvergenci a konkurenceschopnosti je dobrá myšlenka, která je opravdu velmi žádoucí Chápeme dobře, že smlouva o konkurenceschopnosti není a nebude, alespoň podle mého názoru je to jasné v té verzi, tak jak se o něm v současné době diskutuje. Není to tedy nějaký dokument navíc, katalog nějakých zbožných přání, která nikdy nebudou realizována. Jde o potvrzení slavnostní prohloubení ekonomického pilíře naší měnové unie. Bude se tedy jednat o určitý kvalitativní skok, bude tam více, větší zblížení mezi hospodářstvím eurozóny a krok směrem k vyšší úrovni politické koordinace, zejména v oblasti národních kompetencí, protože ty jsou skutečně zásadní pro naši konkurenceschopnosti, pro zvyšování naší konkurenceschopnosti, protože intenzita světového hospodářského boje skutečně eh, způsobí to, že konkurenceschopnost naší oblasti ve světě je nesmírně důležitá a zvyšování konkurenceschopnosti jde právě posílením boje proti veřejnému zadlužování, proti za stabilizaci naší měny a pro ozbližování našich hospodářských, sociálních a daňových systémů. Eh, vzali jsme se na v současné době na mezigovernementální eh, metody. Myslím si, že ty debaty jsou trošku zbytečné, trošku sterilní, vzdálené od potřeb občanů. A co se týká pana předsedy Fan Rompeje, tak by měl být buď evropský postup, anebo není žádný postup. Děkuji. Děkuji, paní Logrip. Nyní má slovo pan Sikierski. Wyjątkowy zbieg okoliczności, bo będę mówił o tym samym temacie. Dziękuję je to, chtěl bych využít této mimořádné příležitosti a pohovořit o stejném tématu a to o dohodě o konkurenceschopnosti, která vlastně by měla posunout členské státy eurozóny a zblížit je uh, s určitými strukturálními postupy, aby se zlepšila konkurenceschopnost členských států eurozóny. Tato dohoda nebo tento pakt obsahuje eh, hodně zajímavých předpokladů, eh, pokud jde o boj proti zadlužování nebo o důchodovým systému, ale musíme být opatrní, pokud jde o způsob, jakým se zveřejní veřejnosti bez konzult, předchozích konzultací by bylo obtížné, že by vlastně došlo k určitému posilování dvousložkových jednání mezi Francií a Německem. Za druhé, tento projekt eh, přijalo mnoho zemí jakožto nový pokus o vytvoření dvourychlostní Evropy eh, kde vlastně jádro tvoří ty nejrozvinutější státy. Nikdo nepochybuje o tom, že účast, pozvání k účasti je pouze taktický krok. Musíme předpokládat, že takovéto dohody nebo uplatňování takovýchto hm, předpokladů vyplývajících z dohody může určitým způsobem ohrozit jednotný trh. Děkuji. A vystoupením pana Sikierského jsme vyčerpali tuto část. Měli jsme tady ještě paní Barbaru Matera, ale tu nevidím a tím tedy končím.